Dobré odpoledne, milí kolegové, milé kolegyně. Vážení poslanci, ještě jednou vám přeji dobré odpoledne. Samozřejmě, že se pokusíme, aby jsme probrali všechny body, které máme na dnešním programu, proto rovnou začneme. Rád bych vás všechny přivítal, podobně jako na schůzce koordinátorů. Rád bych eh, přivítal všechny členy našeho výboru, kolegy u nás v našem výboru Libe. Začneme naší práci po letní přestávce a doufám, že všichni jste měli hezkou odpočinkovou dovolenou. Doufám, že jste plní energie. A připraveni v té správné formě opět začít eh, v té příjemné atmosféře naší práci. Doufám, že všichni budeme přistupovat pozitivně k našemu pracovnímu programu a začneme hned dneska. Podobně jako je naším zvykem, je náš program opravdu našeho výboru nabitý. A jak jistě dobře víte, čeká nás schůzka celé skupiny. Nyní se omlouváme, ovšem předseda hovořila mimo mikrofon, čili i přesto, že nás čeká nabitý program, pokud nemáte žádné, pokud nemáte žádné připomínky ani námitky, tak považuji náš program za schválený. Bo číslo dvě, sdělení předsedy. Rád bych vám oznámil následující informace, které se týkají koordinátoru Pan Diaz de Mera bude zpravodajem na základě rozhodnutí koordinátorů pro uvolnění vízové povinnosti s Tajvanem. Paní Meči bude zpravodajkou ohledně protokolu o střelných zbraních OSN, je to implementace článku 10 a pan Moraes byl jmenován zpravodajem o dohodě, která přidružuje Island a Norsko k Evropské úmluvě o společné pomoci v trestních věcech. Claude, máš slovo. My jsme opravdu nesmírně rádi, že si byl do této funkce jmenován. Čili nemáte-li žádné připomínky, žádné námitky k tomuto jmenování, považuji toto, tuto nominaci za schválenou. Generální sekretariát Evropského parlamentu předložil všem parlamentním orgánům návrh časového harmonogramu setkání pro rok 2011 vzali v potaz dostupnost jednotlivých místností a samozřejmě i tlumočnické služby pro výbor Libe. Snažili jsme se získat počet schůzek, který by odpovídal intenzitě naší práce na základě srovnání s předešlými lety a budeme se snažit do maximální míry omezit naše setkání na pondělky až čtvrtky. Budeme na základě tohoto programu se snažit samozřejmě vždycky aktualizovat náš program. Ve čtvrtek dopoledne se budeme scházet, podobně jako tomu bylo i v minulosti. Budeme samozřejmě některé věci komunikovat ještě průběžně. Pokud nemáte žádné připomínky k zápisům, tak ještě někdo, někdo nějaká, nějaká připomínka, pane Klejsi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji ještě jednou. Bod číslo dvě sdělení předsedy. Pamatuji-li si správně, jeden z bodů na schůzce koordinátorů se dotýkal nového systému přidělování bodů eh, u jednotlivých zpráv. Rád bych se zeptal, zda jste se na tom, zda jste se už dohodli na této změně, zda došlo k nějaké změně dostávajícího systému a poprosil bych o vysvětlení. Ano pane Klausi? Ano, na schůzce koordinátorů, která proběhla dneska odpoledne, jsme schválili tento bod bez dalších připomínek. Dohodli jsme se na změně tohoto systému. Je to Dontu systém pro přidělování bodů u jednotlivých zpráv. podstatě budeme používat stávající eh, praxi spolurozhodování, mezinárodních dohod, eh, jiných typů dohod a to vše na základě obvyklého systému bodů. Pane Klásy, děkuji, pane předsedo. Ovšem mám ještě jednu konkrétní otázku. Jde o zprávy, ve kterých neměla, řekněme, žádná skupina zájem. V minulosti tomu bylo tak, že nyní tento zájem nebudou muset skupiny zaplatit, ovšem nezávislí poslanci, nikdy nebyli vyzváni, nikdy se jich neptali na názor, zda by neměli zájem o tu kterou zprávu, což podle mého názoru představuje určitý problém. To znamená, ti naši členové, kteří v podstatě nemohou být zpravodaji, proto bych navrhoval, že v těchto případech byste se mohli obrátit i na nás, na řazené poslance. Toto je eh, záležitost, které jsme se věnovali už, při sestavování našeho výboru na samotném začátku mandátu. A pokud si správně pamatuji, tak to rozdělení zpráv, těch zpráv, o které neměla žádná skupina zájem, nevyžadovalo žádné body. To znamená, že ta otázka přidělení takové zprávy nezařazenému poslanci musí samozřejmě projít schválením. To není, to není ehm, na rozhodnutí koordinátoru či předsedy. Pan Busutel? Ano, dovolíte-li, já rovněž bych se k tomu rád vyjádřil. Já jsem to pochopila následovně, jakmile žádná politická frakce nemá zájem o tu kterou zprávu, tak tu v podstatě získá potom nějaká skupina bez, aniž by musela přijít o body. Ovšem v některých případech, alespoň jeden konkrétní případ si pamatuju jako koordinátor za EPP, kde skupina se mm, jednostranně rozhodla vzdát se této zprávy ve prospěch nezařazeného poslance, tak aby i mm, tito poslanci měli pocit, že jsou začleněni do práce našeho výboru. EPP už jednou přistoupila k takovému postupu a proto se těším, že i jiní kolegové a jiné skupiny budou podobným způsobem postupovat takto nezjištně. Děkujeme za toto objasnění, děkujeme za ten uvedení tohoto konkrétního příkladu. Já jsem to pochopil tak, že jakmile budeme dělovat takovou zprávu, kterou nikdo nemá zájem, tak to samozřejmě nebude eh, vyžadovat eh, ztrátu bodu. To znamená, ano, to platí. Ovšem poznamenáme si i tu poznámku pana Busutela, to znamená, že již tento precedens existuje. Ještě nějaká připomínka? Ano, pane předsedo, děkuji. Mm, jakožto nezařazený poslanec, já skutečně nechápu, že mm, proč teda mm, s těmi body, my jsme přece zvolení poslanci, tak to opravdu nechápu. Dokonce nemáme možnost se zúčastnit ani zkusky koordinátorů. To je opravdu skandální. Point has been discussed. O tom už jsme hovořili několikrát. Myslím si, že Hmm, není vhodný okamžik, abychom se opět věnovali této problematice. Na začátku naší práce před rokem už jsme o tom hovořili, ovšem vidíme, že pan Alvaro by rovněž chtěl přispět do této diskuze. Děkuji, pane předsedo. Pouze jedna poznámka. Dejte nám několik eh, bodů a my poté budeme ochotni to věnovat někomu jinému. Pokud dovolíte ještě další věc, eh, já, mm, zdá se, že moje karta nějak nefunguje, mohli bychom si prosím vyzkoušet hlasovací zařízení. Are you asking, are you asking for Takže žádáte o technika? Let me see, let me see, let me see. Let me see, just, just, just to... Takže, chvilečku. Dobře, takže prosím, abyste si všichni našli vaše elektronické karty, abychom vyzkoušeli, zda systém funguje či nikoli. Yep. No? Yes. Shall we go for a try vote? Shall we go for... Takže uděláme si takový zkušební bez zkušební hlasování, dobře. Výborně, takže. Funguje to? Did it work? Funguje systém? Too many greens voting. Máme zde uh, o tři zelené navíc, o tři zelené hlasy navíc. Jak je to možné? Shall we, shall we, shall we give it a second try? Takže druhý test. Dobře, hlasujeme nyní. Okay, Na základě našeho systému se zdá, že máme o tři zelené hlasy navíc. Then? understand The system there is, is not. one non-inscrit too many. That's for sure because there are three voting and there are only and, members. And one non-inscrit too. Ještě jeden nezařazený o jednoho nezařazeného poslance navíc rovněž. How about that? Please the mic. I mean, how many, how many non-conscripted have the right to vote in the Libby? Kolik nezařazených může hlasovat? Dva. Já jsem třetí, ale já jsem dokonce ani nepoužil mou kartu. Takže ten systém je. Ve systému je problém. Pokud nevyřešíme tento problém, tak budeme muset přistoupit k nějakému zvláštnímu diskontu. If, if, if there is, if there is some dubious situation, dojde-li k takové nepřehledné situaci, tak to prostě budeme muset ručně spočítat. Well, well, well, we have covered the preliminary points. Let's, let's go to... Čili Nyní už bych navrhovala, abychom se dostali k těm zásadním bodům. První bod na našem programu je postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném radou. Já jsem zpravodajem, budeme hlasovat, poprosím proto paní Sofie Inveld, aby vedla tuto část našeho programu. Okay, thank you. Um, colleagues start the vote. Děkuji kolegové, začneme hlasovat. Budeme se muset snažit nepoužívat elektronický hlasovací systém, takže prosím vás, zvedejte jasně ruce. Takže já přečtu čísla. Začneme a 5608. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 5609, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 5610, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5611 kdo je, a 12 jsou identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5613 kdo je a 14. Jenom 13, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 14 odpadá, 56, 15 a 16 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 56, 18 a 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 5620 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5621, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já bych řekla, že je to zamítnuto. Vzhledem k tomu, že to nemůžeme zkontrolovat elektronicky, musíme to spočítat. Takže znovu, kdo je pro? Prosím jasně, zvedejte ruce. Kdo je proti? A nyní je to jasnější než předtím. Zdrželi se zamítnuto. Kolegové, vidím, že elektronický systém nefunguje. Prosím vás, ukazujte ruce jasně, jinak ztrácíme čas. 56.22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56.46. Kompromisní pozměňovací návrh, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Takže 56, 23, 24, 25 odpadají, 26 je staženo. Takže 56, 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 56, 00, 56, 28, 29 a 30 jsou všechny identické, kdo je pro? Pro, prosím, zvedejte ruce proti. Zdrželi se, přijato. 5631, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 5601, 5632 a 33, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 5634. Kdo je pro? proti, zdrželi se, jasně zamítnuto 56.35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 56.36, kdo je pro, proti, zdrželi se, to je zamítnuto. 5602, 5637 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 5605. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 5638 pro. Proti? Zdrželi se. Takže ještě jednou, protože to nebylo jasné, prosím vás, zvedněte ruce. Kdo je pro? Zvedněte ruce, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 22 proti 18, které byly pro. 5606, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5604, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5639 odpadá. 5640 odpadá, 5603 a 5641 identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5647, to je kompromisní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5642 odpadá. Kvůli kompromisu 5643, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 5644, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 5607, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 5645, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k návrhu stanoviska. Pozměňovací návrh 1, paní Veržia, oddělené hlasování, eh, o které požádali zelení. Nejdříve hlasujeme o první části, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2, kde je pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 4 odpadá. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 5. Zde je ústní pozměňovací návrh předložený zpravodajem. Má někdo něco proti pozm- ústnímu pozměňovací návrhu? Nikoli, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 5 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Hlasujeme, kdo je pro, proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička. Kdo je Paní Keller? Já mám ústní pozměňovací návrh eh, k návrhu 7, abychom po as identified in this program eh, abychom měli dodat anti-Lisbon Treaty a Lisabonská smlouva. To znamená, že by eh, ZD bylo tak, jak je identifikováno v tomto programu a v Lisabonské smlouvě. Má někdo něco proti tomuto dodatku? Nikoli, takže hlasujeme o sedmičce s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. A to bych chtěla zkontrolovat, takže ještě jednou, kdo je pro, zvedněte ruce. Zdá se, že je to přijato. Proti? Ano, to je jasně přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedenáctka odpadá, takže dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato pozměňovací návrh 14. O tom se nehlasuje, takže 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zdá se, že elektronický systém funguje, takže závěrečné hlasování může proběhnout elektronicky a každý bude vidět, jak jste hlasovali. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování přijato velkou většinou 38 pro. I jeden se zdržel. Děkuji, kolegové. Vážení kolegové, musíme pokračovat v naší práci. Prosím vás. Po hlasování se nyní dostáváme k následujícímu bodu, je to bod číslo 5. Prováděcí opatření dohody TFTP 2. Jedná se o informaci, vyslechneme si komisi pokud jde o opatření prováděcí opatření dohody TFTP, a která byla přijata při hlasování v červenci. A víme, že předseda Buzek napsal dopis předsedovi Barosovi, aby požádal komisi, aby se zeptal na implementační opatření. Za prvé, jedná se o jmenování osoby z EU, na kterou se odkazuje v článku 12 dohody. požádal o to, aby komise měla na paměti eh, žádost parlamentu v usnesení z 8. července. A jedná se o jmenování osoby, která by měla dohlížet na operacemi. A eh, další body jsou technické úpravy verifikačního procesu, na který se odkazuje v článku 4. A také eh, žádalo informace o úpravách pro společný přeskum. Především první společný přeskum, který má být proveden po šesti měsících od té doby, co tato dohoda vstoupila v platnost. Takže já nyní eh, požádám komisi, aby nám podala informace. Vítám pana Joaquima Nunes de Almeidu. Předávám slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že mám příležitost vás dnes informovat o posledním vývoji a který se týká implementace dohodu, dohody TFTP, která vstoupila v platnost 1. srpna. My chápeme váš zájem a chceme zajistit, aby tato dohoda byla implementována tak, jak eh, všechny zainteresované strany plánovaly. A samozřejmě vás chceme odpovědějícím způsobem informovat o tomto tématu. Chci potvrdit, že komise eh, eh, chápe jako svoji povinnost vás pravidelně informovat o tomto tématu. Zároveň vás žádám, abyste chápali, že některé operační detaily toho, této dohody a celého procesu není možné diskutovat v takto otevřeném jednání, jako je toto jednání budeme muset v některých případech spoléhat na úpravu týkající se výměny důvěrných informací mezi našimi institucemi. A já budu ochoten vás informovat o jmenování nezávislé osoby, o přípravě revizního procesu přes komu podle článku 14 a také o implementaci dohody. A pokud jde o nezávislého dozorce, první bod, který bych chtěl zmínit, je že jmenování tohoto nezávislého dozorce, tak jak se stanovuje v článku 12 dohody, zahrnuje to, že úkoly tohoto dozorce budou technické a bude se jednat především o dohled nad eh, využívání dat z databáze TFTP. Tato osoba bude mít možnost blokovat eh, vyhledávání dat, pokud nebude vyhledávání dat o určité osobě dostatečně podložené. Tento dozorce především bude eh, hodnotit, zda a existuje důvod pro vyhledávání určitých informací o jednotlivci a zda a tyto informace jsou nutné z hlediska boje proti terorismu. Pokud podle článku 12 osoba jmenovaná komisí musí a projít odpovídající prověrkou ze strany Spojených států. A komise a publikovala a žádost o přihlášky a do 15. září by měly být přihlášky předloženy. A poté proběhne výběrové řízení řádným způsobem. My budeme informovat výbor LIBE o celkové implementaci TFTP a samozřejmě také a budeme informovat o nezávislém procesu jmenování tohoto dozorce. Dáme vám k dispozici seznam kandidátů a jméno vybrané osoby. Je to citlivá záležitost a proto tyto informace budou poskytovány a podle eh, specifických pravidel týkajících se předávání důvěrných informací mezi našimi institucemi. Nezávislý dozorce byl jmenován dočasně do té doby, než řádným výběrovým řízením bude tato pozice zaplněna. A minulý pátek jménem komisařky Malmströmové byla jmenována osoba, tato dočasná osoba. Já vám nemohu dát jméno, ale jsme přesvědčeni o tom, že tato osoba má dostatečnou kvalifikaci, aby plnila odpovídající úkoly. Tato osoba ehm, zároveň dostala souhlas ehm, tuto osobu odsouhlasili eh, úřady USA a zároveň tato osoba prošla bezpečnostní prověrkou USA a již zahájila svoje práci a chápu, že máte jisté obavy týkající se eh, práce tohoto nezávislého dozorce a implementace eh, dohody. A některé vaše obavy již byly vyjádřeny eh, v vašich dopisech komisařce Malmströmové. Ona na ně odpoví. Pokud jde o ten přeskum, jak víte, podle článku 13 dohody by měl pravidelně eh, se konat přeskum. První přeskum by měl proběhnout po šesti měsících od vstupu této smlouvy v platnost, této dohody v platnost. Tento přeskum se bude týkat eh, počtu eh, finančních informací, počtu informací, které jsou sdíleny s Europolem, Eurojustem a dalšími institucemi. Bude se soustředit na případy, kdy informace byly využity pro stíhání osob zahrnutých do financování terorismu a budou se také kontrolovat e, jiné aspekty stanovené v dohodě. A Evropská komise předloží informace parlamentu a radě o tomto přeskumu. A tento proces přeskumu bude zahrnovat zástupce dvou úřadů pro ochranu údajů. Jedna z těchto osob by měla být z členských států, ze členského státu, kde je poskytovatel služeb, kde má sídlo. A pan Jakob Konstam poukazuje na to, že zástupci holandských a, a belgických a pro ochranu údajů jsou ochotní účastnit se tohoto procesu. My budeme konzultovat s těmito zástupci předtím, než se rozhodneme, jaké budou specifické aspekty tohoto přeskumu. Rovněž zajistíme, že otázky, které už jste nám položili a které nám položíte v budoucnosti, budou během procesu přeskumu zohledněny. A tyto otázky budou zodpovězeny a co nejlépe a poté, co proces přeskumu bude poprvé dokončen. Nyní pokud jde o roli Europolu. Do 1. srpna byl Europol připraven plnit veškeré úkoly, které na ně, které přinesou změny dané dohody. A podle článku 4 dohody a se komise dohodla s USA 14. E, července e, na této úpravě po konzultaci s Europolem. A bude vytvořena uvnitř Europolu odpovídající jednotka, a která se bude soustředit na proces verifikace. Stanovila se také doba trvání procesu e, verifikace, a systém pro uchovávání důvěrných informací a také jsme dohodli další aspekty dokumenty klasifikované jako důvěrné. S těmito dokumenty bude zacházeno specifickým způsobem. V rámci Europolu, v rámci oddělení pro provoz, pro operace, již byla jednotka zavedena. Z jednotky 04 byly některé části převedeny do nové jednotky. Hlavním Úkolem této nové jednotky je hodnotit požadavky z USA podle článku 4 dohody. Nová jednotka 09 se bude rovněž eh, chovat podle článku 9 a 10 dohody. Zde se stanovuje, že bude docházet k výměně informací mezi USA a EU specifickým způsobem. A to podléhá verifikačnímu procesu podle článku 4. A je to zásadní proto, aby Europol měl dostatek informací pro boj proti financování terorismu. Tato výměna informací poskytne eh, možnost eh, chápat eh, to, jaké informace USA požadují, za jakých okolností. A to již spadá do mandátu Europolu. Nová pracovní složka byla uvnitř Europolu založena podle článku 4 dohody a byla vypracována odpovídající dokumentace. Podle článků 9 a 10 má tedy probíhat výměna informací z USA a tyto informace budou rovněž ukládány v této pracovní informační složce. Podle e, článku 4 e, v prvním týdnu e, srpna roku 2010 a byla schválena žádost, eh, první žádost o informace. Ehm, a právní služba Europolu eh, se k tomu odpovídajícím způsobem vyjádřila. A podle článku 9 se vyjádřilo také ministerstvo financí USA. A pokrok podle článku nebo ehm, komunikace podle článku 9 a 10 probíhá bez problému. A já bych eh, vás chtěla požádat o to, abyste chápali, že vám eh, nemohu dát více detailních informací o ehm, detailech eh, celého procesu v takto veřejném jednání. Děkuji. Mister. Mnohokrát děkuji panu Muneste de Almeidovi. Nunes de Almeidovi. A viděl jsem, že několik eh, poslanců se hlásí. Nejdříve paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. Pokud budu upřímná, musím říct si, že jsem překvapená, nevím, zda pozitivně zprávou pana Almeidy, protože jsem překvapená, jak rychle někdy mohou věci fungovat. My jsme zvyklí spíše na jiný postup. Uh, já si chci jenom ujistit, zda jsem to dobře pochopila, proto chci položit ještě jednu otázku. Vím z rozhovoru, jak komplikované jsou technické předpoklady a technická kritéria pro fungování například Europolu. Ale i přes tu obšírnost celé věci jsem to pochopila tak, že od prvního 8 je nejenom možné předávat data USA, ale je také možné a Europol je schopen doschávat veškeré informace, které potřebuje a také to činí. A teprve potom, když Europol řekne své ano, tak teprve pak dojde k předávání těch dat. A dále se chci zeptat, a týká se toho, toho nedozorce, které má být činy přímo eh, v tom úřadě USA. Chci se tedy zeptat, si toto, protože parlament chtěl být přímo zapojen do výběru dozorce a chci se tedy zeptat, zda se s tím počítá po té, co bude uzavřeno výběrové řízení, či zda komise chce odpovídající osobu vybrat zcela sama. Děkuji. Děkuji. Paní Weber? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já Mohu říci, že jsem byla mezi těmi, kteří chtěli, aby byla uzavřena rozumná dohoda a já toho rozhodně nebudu litovat. V tuto chvíli musím říci, že mám určité obavy, protože když se podívám na to, co se doposud stalo, přemýšlím o tom, zda je celý proces transparentní a e, přemýšlím o tom, jak celý proces bude pokračovat. Komisařka Malmströmová zmínila, že byl jmenován dočasný dozorce. A vy jste řekl, že nám nemůžete e, poskytnout jméno této osoby. Asi je to muž, protože vy jste řekl jeho jméno, nám nemůžete říci. Ale myslím si, že pohlaví dané osoby asi není až tak e, důležité ale já nechápu, proč nám nemůžete říct jméno této osoby, proč je jméno této osoby tajné. A pokud je tato osoba jmenovaná, a vy nám nemůžete říct její jméno, potom je celý proces netransparentní. Ale vy jste řekli, že eh, bude výběrové řízení pro to, aby byla tato eh, osoba eh, vybrána. Dopis, který poslal pan Buzek, žádal o to, aby byl parlament zahrnut do celého řízení. My bychom měli mít k dispozici jména tří kandidátů a rovněž bychom se měli vyjádřit k jejich k výběru toho dozorce já bych eh, chtěla vědět, kdy plánujete, eh, že celý, eh, celý postup bude dokončen a že bude tento dozorce vybrán. A bude ten proces transparentní a bude parlament zahrnut nebo nikoli. Jestli si to správně pamatuju, já jsem si jistá, že to správně pamatuji, to byla podmínka pro to, aby byla smlouva, aby byla dohoda podepsána. A nyní jsme svědky toho, že se komise snaží vyhnout eh, svému závazku a to není, neodpovídá eh, té dohodě, kterou jsme mezi sebou měli. Děkuji. Vidím, že pan Alparel se rovněž hlásí. Ano? Ne? Takže ne? Tak to jsem se, nebyl jsem si jistý. Děkuji za slovo. Samozřejmě jsem rád, že kolegové už se vyjádřili, čili už k tomu není moc co dodat, ale ano, pravda je, že my jsme opravdu v dobré víře spolupracovali s tou druhou institucí. Myslím si, že si zasloužíme opravdu um, pochvalu, protože jsme dodali dřív, než jsme vůbec obdrželi z druhé strany a v podstatě ta dohoda ohledně té osoby, která bude provádět ten dohled, tak to je opravdu velice uh, problematické. Z dočasného hlediska můžeme si říct, ano, mohli jsme to mm, udělat eh, lépe, jinak a tak dále. Ovšem to už je, to už budeme plakat nad rozlitým mlékem. Čili, jak už se o tom zmínila kolegyně, v podstatě ta procedura by pravděpodobně bylo nejlepší, kdyby byla nastíněna eh, lépe ze strany komise. Přece nemůžeme jen tak někoho vybrat bez nějakého, mm, nějakého dalšího zkoumání. Samozřejmě my chceme zajistit to, aby opravdu eh, tento člověk odpovídal i našim vysokým standardům, i když samozřejmě nepochybuji o tom, že i komise má vysoké standardy. Děkujeme. Pan Albert. Děkuji za slovo, pane předsedo. Trošku to zní jako konspirační teorie ochrana dat této osoby zdá se být nyní ochrana soukromých dat této osoby je důležitější než vůbec zveřejnění jména této osoby, aniž bychom vůbec věděli, zda ta osoba existuje či nikoli. V podstatě to velké vítězství, teda, kterého jsme dosáhli před letní pauzou, asi nebylo až tak veliké vítězství. Dva body. Samozřejmě, že článek 12 vyžaduje to, aby došlo k nominaci, která mm, bude na které se bude podílet Evropský parlament a především náš výbor. To znamená, že musíme vědět alespoň, zda už k této nominaci došlo. To znamená, kdo, alespoň kdo je tato osoba. Přece nemůžeme obcházet eh, tuto záležitost tím, že někoho dočasně jmenujeme a tak dále. To si myslím, že skutečně bychom měli k tomu přistupovat velice striktně. A ještě jedna záležitost. V tomto okamžiku pokud vím, tak se požádali pana Buska, aby rovněž vedl dialog s kongresem americkým, pokud jde o ochranu dat eh, v transatlantickém režimu. Možná by bylo dobré připomenout předsedovi, zeptal se, kdy můžeme očekávat nějaké informace. A pokud jde o TFTP, další věc, která je zásadní, je i Europol. To není otázka na komisi, ovšem pro nás nyní, když máme dostatek času, možná bychom měli požádat i Evropský soudní dvůr, zeptat se, zda vůbec je to v souladu s, s, s zakládající smlouvou, to znamená mít Europol zapojen do tohoto dozoru či dohledu. My jakožto zelení jsme o to požádali před letní pauzou, bylo nám řečeno, že není dost času a je to legislativní záležitost ovšem. Já si myslím, že je dobrý nápad, abychom nyní požádali vůbec o stanovisko, zda taky takovýto systém transferu přenosu dat v rámci TRTP je v souladu s novými pravidly a zároveň se smlouvou. A byl bych velice rád, kdyby většina podpořila tento názor a abychom požádali Eh, jury výbor o eh, vyžádání si stanoviska Evropským soudním dvorem. Děkuji. Paní Ernst. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že se velice divím, Vzpomínám si, že jsme celou dobu až do léta stále hovořili o tom, že vše musí být transparentní, vše se musí dít eh, v souladu s Evropským parlamentem, který musí být zapojen do celé věci. A neustále eh, nás o tom ujišťovali, že to tak bude a najednou je vše tajné. Takže já se tedy chci zeptat, od kdy je věc eh, důvěrná? Kdo vlastně rozhoduje o tom, co je důvěrná informace a co ne? Co to znamená pro nás? Eh, bude se s námi zacházet eh, stále jako do posud, kdy si budeme muset vyslychnout eh, zde na veřejném jednání vám to říct nemůžeme a kdy nám to můžete tedy sdělit? Musíme se s vámi setkávat jaksi zvlášť, například u kávy. Jak to tedy vypadá? Já bych byla velice ráda, kdybychom si tuto otázku důvěrnosti informací a utajování opravdu objasnili. A dále chci vědět, eh, Odkud víte, že je Europol tak skvěle připraven na tuto práci a nyní již od 1.8. v létě se mohl chopit celé věci a začít pracovat tak, jak má a plnit tento důležitý úkol. Já o tom se mám své pochyby. Kdo říká, že Europol byl již od počátku, od prvního odmí schopen se dobře zhostit tohoto úkolu? Takže o tom bych se opravdu ráda něco dozvěděla, dozvěděla něco více. Děkuji. Thank you, Mr. Buzutil. Děkujeme, pan Buzutil. Děkuji za slova. Já se na to dívám takto. Spíše pozitivněji než předřečníci, mírně řečeno. Domnívám se, že jsme dosáhli hodně v krátkém období podstatě od vstupu v platnosti této dohody. Rád bych poděkoval zástupcům komise za to, že nás informovali o tom, k čemu došlo v tom krátkém období. A rovněž jsem velice rád, že bylo uděláno hodně. To neznamená, že nás ještě nečeká hodně práce, nebo že bychom byli plně spokojeni, ovšem měli bychom uznat to, že opravdu bylo dosaženo hodně výsledků, a to v krátkém časovém horizontu. To je první věc. Druhá záležitost. Musíme být opatrní a musíme respektovat eh, kompetence a pravomoci všech institucí. Naše role je velice jasná. Měli bychom mm, samozřejmě kontrolovat práci komise, alespoň tak já chápu náš úkol Evropského parlamentu a mm, velice bych eh, apelovala na to, abychom si hlídali tuto naši roli. <clears throat> Ovšem to neznamená, že bychom si měli uzurpovat pravomoce, které patří komisi v tomto ohledu. neměli bychom překračovat naše kompetence, protože to by byl zmatek. Měli bychom umožnit to, aby věci byly provedeny tak, jak mají být provedeny, aby komise mm, pro, mm, přistoupila ke svým kompetencím, poté to můžeme diskut, prodiskutovat a přispět k politickému rozhodnutí na základě informací, které nám komise poskytne. Netvrdím, že musíme ve všem s komisí souhlasit. My jsme v minulosti častokrát nesouhlasili s komisí, jistě budou i jiné momenty, ve kterých nebudeme. Ovšem měli bychom respektovat to, co bylo podepsáno a na základě potom informací ze strany komise bychom mohli předložit eh, náš politi- naše politické rozhodnutí. Pan Bronz, děkuji za slovo. Možná by nám komise mohla říci, nebo alespoň připomenout nám, zda v té konečné formě té smlouvy, to znamená tak, že USA může tyto naše informace předat třetím zemím, například těm, které považuje za své spojence na Blízkém východě, protože pokud to můžou udělat, tak by to mohlo znamenat, že tyto informace by mohly být zneužity pro nějaké nelegální aktivity, například nedávné, nedávna vražda v Dubaji. Thank you. Děkuji, paní Indveld. Děkuji. Já skutečně mohu podepsat to, co bylo řečeno mnoha kolegy a kolegyněmi. Rovněž mě překvapuje a jsem smutná z toho, že zde dochází k takovému tajnu skářství na straně komise. Simon Busutil tvrdí, že bychom měli respektovat roli a kompetence Evropské komise. To je pravda, ovšem měli bychom rovněž respektovat práva našich občanů a komise by měla na druhé straně respektovat své vlastní role a odpovědnosti nejenom v rámci interinstitucionálního složení, ale zároveň jejich povinnost vůči našim občanům, to znamená maximální transparentnost. To neznamená absolutní transparentnost, ovšem maximální. A já zde vidím určitě rozpor mezi jejich snahou předat informace o milionech bankovních dat našich občanů bez jakýchkoliv garancí a najednou na druhé straně tajnové, takové skářství ohledně osoby člověka, který by měl dohlížet nad tímto transferem dat. To skutečně si myslím, že je velice mm, překroucený pohled. My máme přece právo na to vědět, kdo je tato osoba, máme právo na kontrolu. A zároveň podle mého názoru jde o důvěru mezi jednotlivými institucemi. Komise si je jistě vědomá toho, jak obtížně jsme přijímali tuto dohodu v Evropském parlamentu. Mnoho lidí, včetně mě, vyjádřilo mnoho obav. Vše bylo ovšem založeno na důvěře v té době a já najednou nemám pocit, že to bylo správné rozhodnutí, protože já skutečně pokud věřím a důvěřuji komisi, tak si to komise musí zasloužit, nejenom v tomto případě, ale i do budoucna, protože nás čeká ještě hodně práce, jiné záležitosti a nebudeme-li schopni vám důvěřovat, nebudeme-li schopni vám opravdu slepě důvěřovat, tak v podstatě všechno budeme muset zapsat, to znamená až do té poslední tečky a to skutečně nebude proveditelná situace, nebude to příjemné. Právě proto by komise měla udělat všechno proto, aby byla odpovědným, aby byla důvěryhodným partnerem pro nás, pro Evropský parlament a začít samozřejmě samozřejmě u toho, že bude transparentní. Děkuji. Děkujeme. Paní Holmajerová. Pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, překvapuje mě, že i když ta práce téměř čistě nezačla, tak již nyní vyslovujeme komisi svou nedůvěru a ukazujeme, jak velké množství nedůvěry vůči ní máme. Já sama jsem velice kritická vůči této smlouvě, ale myslím si, že komise se opravdu snažila realizovat vše to, na čem jsme se dohodli v parlamentu. A myslím si, že je dobré, že to komise dělá velice důsledně. A momentálně já takovéto tajnůstkářství nepocituje. A musím říct, že já jakožto poslankyně nemám pocit, že jsem schopná vybrat správnou osobu eh, do té pozice ne toho dozorce. A očekávám od komise, že ona vybere odpovědějícím způsobem kvalifikované specialisty. Protože si myslím, že takovýto výběr není něco, co bychom měli rozhodovat my jakožto strany. A chci Eh, myslím si, že i když bychom věděli to jméno, tak to jméno samotné nám eh, v podstatě také nic neřekne, protože na základě jména nebudeme schopni rozhodnout, zda je to ta správná osobnost. A tak, jak znám instituce, tak, jak znám Europol, tak vím, že tam pracují specialisté, kteří znají svůj obor, ve kterém pracují. A proto si myslím, že bychom neměli jaksi ukazovat preventivní nedůvěru komisi, ale měli bychom eh, v klidu, jak říkala pan Buzutil si vyčkat, počkat a za několik měsíců eh, se v klidu podívat na tu práci, která byla odvedena a pak teprve kritizovat, ale opravdu nyní ta práce komise pouze začala a je jasné, že komise v podstatě nemůže být s to eh, parlamentu podat obšírnou zprávu o celé věci, protože opravdu ta celá věc teprve začala před několika týdny a tímto způsobem jsem tu zprávu také chápala. Je mi jasné, že to prostě nemůže být obšírná zpráva, která nám podá podrobnou informaci o všem, co již proběhlo. A chci ještě říci, že ovšem chápu ty určité pochyby, které se týkají ochrany údajů. Pan Albrecht je specialistou na ochranu údajů, ale myslím si, že ochrana údajů je jedna věc, ale ta oblast, kterou se zabýváme, a to je tedy terorismus, je velice citlivá oblast a i zde si myslím, že všichni mají nárok na odpovídající ochranu údajů. A chtěla bych říci, že pokud se bude hovořit o důvěrných informacích, tak se nemusíme setkávat v kavárně, ale máme na to naše specifické setkání in kamera. Mr. Melo. Pan Melo. Děkuji za slovo, pane předsedo. <clears throat> Taková první otázka pouze pro informaci. Rád bych se zeptal, zda ta osoba, o které mluvíme, je stejnou osobou, o které hovoříme v tomto dokumentu, který jsme obdrželi. Pokud jde o výběr dočasných pracovníků, hovoříme o stejné osobě? No, <laughs> no, Pokud vím, tak eh, ne. Hovoříme pouze nyní v podstatě hovoříme o tomto konkrétním bodě, to znamená poskytnutí informací ze strany komise ohledně nominace osoby, která bude zastávat eh, tuto funkci to znamená, která bude dohlížet nad um, poskytováním údajů v souladu s článkem 12 dohody k TFTP, kterou jsme přijali zde v červenci ve Evropském parlamentu. Dobře, ale o tom hovoříme i v tomto dokumentu, čili pokud tomu tak skutečně je, pane předsedo, tak eh, si myslím, že jak jsme se unáhlili, protože v tom dokumentu v předposledním odstavci se hovoří o konečném datu a to je 15. září 2010, pokud jde o prezentaci kandidátů. V podstatě to znamená, že máme ještě čas, ovšem pokud byla tato osoba, eh, tato osoba byla zvolena předtím, než jsme vůbec představili kandidáty, to nedává smysl. Možná bylo nejlepší počkat, až vyprší ta lhůta, to znamená 15. září 2010 a poté se podíváme na kandidáty, kteří předložili své žádosti a uvidíme, koho vybereme. To znamená, že vlastně kolegové chtějí vědět, chtějí znát jméno té osoby, než došlo k dokončení celého výběrového řízení. Nevím, já možná tomu nerozumím, možná nehovoříme o stejné věci, ovšem v, té, v tom dokumentu zdá se, že hovoříme o stejné osobě. A nyní ještě jedna věc. Hovoříme zde o boji proti terorismu pochopili jsem to správně, Spojené státy americké jsou naším spojencem. V boji proti terorismu to přece není náš nepřítel jsou zde určité signály, jak si mezi našimi kolegy někteří asi nedůvěřují Spojeným státům americkým a to není úplně obvyklé. Víme, že je to demokratická země, je to země, která velice rázně bojuje proti terorismu a zároveň je to jeden z našich spojenců. Čili samozřejmě, že chápu to, že lidé mají určité obavy ohledně práva, záruk a ochrany osobních údajů, to je bez pochyby. Ovšem žádný poslanec či poslankyně Evropského parlamentu jistě by nikdy um, nepřestal bojovat za naše práva, záruky a tak dále. To je jasné, ovšem pokud jde o tyto informace, které poskytujeme Spojeným státům americkým, že to, jsou, to je přesně ten typ informací, který umožní Spojeným státům detekovat terorismus a mohou to být informace, které by pomohly i nám v jiných situacích. Přece i my těžíme z podobného typu informací zde na evropské půdě. Proto si myslím, že bychom prostě měli vycházet z premisy, že je to náš spojenec, je to demokratická země, která bojuje za základní práva, hodnoty, civilizační hodnoty, přesně toho charakteru jako Evropská unie a na tomto základě si myslím, že prostě mm, pokud jde o záruky práva, transparentnost, tak si myslím, že nemůžeme eh, na tom prohrát v takové situaci, čili opravdu nechápu, o, o co e, jde v této dnešní diskuzi. Když to srovnáme s východiskem, se kterého jsme vycházeli před několika před určitým časem, tak došlo k velikému pokroku. Někteří mají pocit, že jsme ustoupili příliš. Samozřejmě, že určitá důvěrnost se musí uh, být zachována, ovšem já se na to dívám trochu možná radikálněji, když hovoříme o takových otázkách, jakým je boj proti terorismu, tak přece nemůžeme zveřejňovat úplně všechno, podobně jak hovoříme mm, zde na půdě parlamentního shromáždění, přece zde může být veřejnost přítomná, to jsou informace, které bychom mm, zveřejnit tímto způsobem, mohli bychom podkopat naši účinnost boji proti terorismu, podkopali bychom eh, na naše postoje. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že všechny instituce se snaží, všichni udělali veliký kus práce, udělali veliký pokrok. Evropská komise zároveň v tomto ohledu a skutečně ještě jednou obracím vaši pozornost na tento dokument, pane předsedo. Zde je zmíněná lhůta 15. září, to znamená, že než vyprší tato lhůta, tak poté samozřejmě až do té doby bychom to neměli hovořit. Poté uvidíme, kdo bude kandidát, jaký budou kandidáti a poté teda dojde k nějakému výběru. Poté můžeme hovořit veřejně o všech těchto informacích. Jinak si myslím, že to není vhodný způsob postupu. Děkuji. Děkuji, pane Melo. Chtěl bych jenom podávat a poukazat na to, že eh, na pořadu jednání máme prováděcí opatření dohody TFTP, která byla přijata v červenci a komise nám k tomu podává informace. Pan Nunes Almeida byl pozván, aby nám vyjasnil některé věci týkající se prováděcích opatření. A vycházíme zde z informací, které jsme vám poslali o rozdělování dočasných eh, míst, dočasných eh, smluv pro zaměstnání a pro, pro zaměstnance eh, v této oblasti. Takže to jsou dvě různé věci, které jsou oddělené. Prosím vás, buďte co nejstručnější, protože jinak budeme mít nedostatek času. Jako obvykle, protože máme na pořadu jednání ještě další body, o kterých budeme hovořit. A během schůze koordinátorů bylo něco přidáno na pořad jednání. Pozvali jsme nový, novou generální ředitelku paní Lva a musíme skončit do 18.30, jinak a budeme mít problém s tlumočením. Předávám slovo. Budu stručný. Já si myslím, že jsme se že jsme vykročili špatným směrem. Hovoříme zde o nějakých protichudných informacích. A komise nám něco vysvětlila, my jsme ale si přečetli jiné věci v tisku. Takže zde není úplná transparentnost, tak jak nám to bylo slíbeno během dlouhého procesu diskutování o SWIFTu v parlamentu. Chtěl bych poukázat na to, co řekl podtajemník v USA. Pan Stuart Levy v červenci podle Guardianu řekl tisku, Guardian mám zde před sebou, že údaje ze SWIFTu mají pomoci chytit teroristy nebo dostihnout teroristy. Z tohoto důvodu eh, jsme tedy hovořili o tom, že od 1. srpna se začínají pod, posílat informace o finančních aktivitách do USA. A pomáhá to skutečně chytat teroristy? To chceme vědět. A to je něco jiného, to je celá oddělená otázka od eh, jmenování toho dozorce TFTP. Nevíme, kdo bude tímto nezávislým dozorcem. A tedy kdo bude tím dlouhodobým eh, dozorcem. Když jsme hovořili o SWIFTu v parlamentu, Parlament schválil tuto dohodu a poukázal na to, že eh, bude nutné, aby parlament měl možnost dohledu. A tento výbor eh, byl vždycky otevřený. My se můžeme samozřejmě setkat eh, v neveřejném jednání, dostáváme informace různými způsoby a to musíme udělat, protože jinak eh, nedostojíme těm slibům, které jsme učinili. Na závěr bych chtěl říci, že kolega Melou možná vstoupil do této diskuse trochu pozdě. Je zde totiž určitý kontext. Hovoříme o implementaci SWIFTu a Implementace SWIFTu, SWIFTu musí probíhat a v souladu s těmi zárukami, které parlament dostal předtím, než dohodu o SWIFTu schválil. Pokud a, a tomu tak nebude, pokud parlament nebude respektován, potom učiní odpovídající závěry. závěry týkající se předávání údajů o cestujících, závěry týkající se ochrany údajů a tak dále. Ale já si myslím, že je třeba, aby sliby, které parlament e, dostal, byly dodrženy. Děkuji. Nyní předám slovo panu Nunesovi Almeidovi. Ale chtěl bych poukázat na to, že pokud se mají dodržovat pravidla důvěrnosti, a je zde určitý technický postup, a proto abyste nám poskytl informace jako výboru. Vy se my vás zveme, abyste se účastnil naš, neveřejného jednání tohoto výboru, abyste se s náma podělil o veškeré informace, které nám můžete neveřejné sdělit. Takže já navrhuji, abyste nás a takovýmto způsobem informoval o dostupných informacích. Další a nejbližší příležitost by měla být hned po plenárním zasedání příští týden ve Štrasburku. Znamená to tedy ten další týden po zasedání ve Štrasburku a budeme mít řádné, řádnou schůzi výboru Libe. Bude to koncem září, takže nyní předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za vaše pozvání. Já jsem učinil tuto nabídku a chtěl bych poukázat ale na to, že jsem neřekl, že nejsme připraveni vám a poskytnout jméno tohoto dozorce, tohoto dočasného dozorce nebo toho trvalého dozorce. Já jsem pouze řekl, že vám nemohu e, říct tato jména dnes s ohledem na to, jaká, jaký je charakter této schůze. Komise vám tyto informace poskytne, pokud bude eh, situace eh, odpovídající, tedy s ohledem na to, jaká jsou pravidla poskytování důvěrných informací mezi institucemi. To je vše, co bych tomu chtěl říci. Děkuji, říká předseda. Takže já myslím, že to je všechno k tomuto bodu na pořadu jednání. A pokud má někdo ještě něco, a pan Tavares? Já bych eh, chtěl jenom požádat o vyjasnění, pokud jde o eh, to, co řekl Stuart Levy, podtajemník. Eh, hovořil o chytání teroristů už 11. července na základě té FTP. Takže jestli tomu chápu dobře, ale jestli to chápu dobře, údaje měly začít plynout do USA až od 1. srpna. Mě by zajímalo, co se stalo mezi tím. Any, any comment on that, Mr. Nunes? Máte k tomu něco, pane Nunesi? Já nepracuji pro podtajemníka Levyho, takže eh, myslím, že nemohu eh, vysvětlit, proč eh, toto řekl, ale Vzhledem k tomu, že tento program funguje už celou řadu let, pan Levy zkrátka odkazoval na skutečnost, že program TFTP nezačal nyní začala nyní pouze tato konfigurace programu TFTP, nikoli program TFTP jako takový. Takže podtajemník eh, Levy pravděpodobně odkazoval eh, na eh, to, že, získával, že USA získávali údaje od poskytovatele podle předchozí úpravy. A nyní ale máme novou a úpravu a ta stará úprava, úprava pocházela, myslím, z období před dvěma nebo třemi lety. Já si myslím, že to je úplně normální, to, co řekl. Omlouvám se, pane předsedo. Takže můžete potvrdit, že od 11. července nebo od, první, od začátku července ještě nebyly posílány údaje do Spojených států. Yes. Not on the basis of... A, ano, ne na základě nové dohody. Yes, we all understand meaning no. Yes eh, znamená ne. Je to tak, říká předseda? Ne, tedy a, eh, žádné informace nebyly posílány, protože a, eh, dohoda vstoupila v platnost až 1. srpna samozřejmě. Takže vás zveme, abyste se účastnila příštího, eh, příští řádné schůze výboru LIBE. Neveřejně, abyste nám mohl poskytnout eh, z komise odpovídající informace. Myslím, že to bude 26. 27. září. Mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A další bod se týká seznamu třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnější hranic výzum, jakože seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Je to zpráva, kterou připravila naše kolegyně Tania Fajon. A Dneska bychom si rádi vyslechli výsledky ze strany komise ohledně misí, které probíhaly letos v létě 2010. Paní Bus zastupuje komisi na našem dnešním jednání. Vyslechneme si výsledky o této o těchto hodnotících misí, které proběhly v těchto dvou zemích, to znamená Bosna, Hercegovina a Albánie. Rád bych vám připomněl následující věc. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší zítra, v pátek, 3. září v 17.00. Hlasování je naplánováno na další schůzku LIBE výboru 13. září v pondělí. Tak, abychom mohli hlasovat o této zprávě na plenárce v průběhu druhé plenárky v září ve Štrasburku. Čili nyní poprosíme paní Bus, dávám vám slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, jak víte, 27. května 2010 komise navrhla liberalizaci víz pro Bosnu a Hercegovinu a Albánii. Identifikovali jsme určité ještě omezené ehm, prvky, které v těchto obou zemích vyžadovaly další ještě monitoring, sledování a na poslední schůzce, kde jsme informovali váš výbor o výsledcích této mise, v červenci, ehm, teda jsme se rozhodli, že vám poskytneme informace o této misi. Od 5. do 8. července proběhla mise v Bosně a Hercegovině a od 12. do 15. července to bylo v Albánii. Zpráva kterou připravuje komise v tomto okamžiku, je založena na zprávě, zprávě kterou poskytli odborníci členských států, kteří se zúčastnili této mise, dále různé naše služby na straně komise, jakož i na základě aktualizovaných informací, které jsme obdrželi na konci eh, června a eh, srpna od těchto zemí, od těchto dvou zemí. Na základě všech těchto informací finalizujeme naše zprávy, dále upravujeme ty poslední podmínky, které se dotýkají obou zemí a tak dále. Tento dokument, který bude takovým pracovním dokumentem komise, bychom chtěli finalizovat do poloviny září. Proto považujte prosím tyto informace pouze za zatím ještě také takové mm, předčasné informace ohledně obou těchto misí, které probíhaly ve spolupráci s úřady na Eh, místními úřady obou zemí. Dovolte, abych začala. Albánii. Pokud jde o rozvoj strategie a politiky pro podporu reintegrace eh, navrátilců mm, v Albánii došlo k dobrému pokroku. Strategie akčního plánu o začlenění těchto občanů do společnosti v letech 2010-2015, byly přijaty v eh, červnu 2010 a představují komplexní mechanismus pro podporu reintegrace těchto občanů do albánské společnosti. Tato strategie a akční plán pokrývají hlavní reintegrační potřeby, kterým čelí tito lidé, to znamená registrace, ubytování, zaměstnání a tak dále. Samozřejmě, že probíhá úsilí pro efektivní implementaci této strategie i akčního plánu. Pokud je o posílení kapacit a implementaci legislativy v oblasti organizované zločinu a korupce, albánské úřady pokračují a pokročili v té, i v této oblasti v boji proti organizovanému zločinu. Došlo k pozitivním výsledkům eh, různých konkrétních aktivit Eh, orgánů eh, aktivních v této oblasti. Máme zde samozřejmě i eh, jednotlivé úřady, které se zabývají administrativními záležitostmi. Dále byly posíleny kapacity orgánů činných v trestním řízení a přijata opatření pro posílení spolupráce mezi těmito orgány, kteří jsou za, které jsou zapojeny do boje proti organizovanému zločinu a policejními složkami, jakož i prokurátorem došlo k další, samozřejmě, že očekáváme další zlepšení, využití efektivnější, ještě efektivnější využití, využití zpravodajských informací, jakož i eh, možnost hodnocení rizik. Pokud jde o šetření korupčních eh, případů a, a, eh, a soudní stíhání, toto bylo posíleno, bylo, byl zvýšen počet různých vyšetřovacích jednotek a e, posílená činnost těchto orgánů. Mělo by dojít ještě dalšímu pokroku, um, aby došlo ke snížení velikého e, rozsahu různých imunit e, soudců a jiných oficiálních činitelů, a aby teda tato skutečnost neměla dopad na tyto korupční případy. V ostatních oblastech rovněž došlo k pokroku. Především je to oblast účinné implementace právního rámce v oblasti konfiskace eh, eh, majetku pocházejícího z trestné činnosti eh, policejní jednotky, které jsou spojeny, které jsou zodpovědny za vyšetřování v této oblasti. Jejich počet zaměstnanců byl navýšen, aby došlo k efektivní implementaci legislativy v této oblasti, především přijetí tzv. zákonů boje proti mafii. Dále je to školení v této oblasti, které probíhá rovněž v této zemi a, a měli by, mělo by dojít ještě k navýšení počtu těchto školicích kurzů. Dále je to jednotka, která je spojená s spravodajskými, která poskytuje spravodajské informace, je zapojená rovněž do spolupráce s prokurátorem i policií. Robustnost tohoto nového zákona boje proti mafii již byla otestována i před ústavním soudem v Albánii. Očekává se výsledek rozsudek ohledně ústavnosti tohoto zákona, a to v následujících týdnech. A nyní, pokud jde o ty tři ukazatele, které se dotýkají Bosny, které jsme stanovili pro Bosnu a Hercegovinu. Nejdříve posílení kapacit a e, realizace zákonů nebo legislativy boje proti organizovanému zločinu a korupci. Jedno, e, místní úřady e, dosáhly velkého pokroku, došlo k implementaci právního rámce akčního plánu boje proti organizovanému zločinu. Zde jsme zaznamenali pokrok. Ovšem čeká jich ještě hodně práce, především v oblasti implementace legislativy boje proti finančním zločinům investigativní administrativní kapacity eh, orgánu byly posíleny prostřednictvím cíleného školení, posílení počtu zaměstnanců a přidělení adekvátních finančních prostředků. Operační spolupráce. I na tomto poli došlo k pokroku, jak dokazuje mnoho úspěšných operací. V boji proti korupci vidíme pozitivní trend eh, směrem k dosažení pozitivních výsledků mnoho významných případů je řešeno, šetřeno. V současné době dokonce došlo k významným rozsudkům této oblasti, došlo k, mm, k, k etablování agentury, která bojuje na tomto poli a jmenování, jmenování ředitele, který mm, pracuje od 1.9. Dále by měla následovat etablování antikorupční agentury. Pokud je o akční plán v oblasti elektronických výměny elektronických dat mezi prokurátorem a policií. I v této oblasti došlo ke pokroku. Připravují se i postupy v oblasti veřejných zakázek a orgány činné v trestním řízení eh, se připravují na přijetí tohoto nového budoucího systému. Ovšem i na federální úrovni a úrovni kantonu by mělo dojít ještě k další práci, aby došlo k aktualizaci všech těchto kapacit k zlepšení kapacit. Eh, nový policejní eh, ředitelství bylo rovněž vytvořeno, i to umožňuje výměnu informací a dat Eh, došlo k jmenování ředitele a zástupců ředitele mm, byla nalezena zatím eh, prozatímní lokalita a byly rovněž přijaty, byl přijatý služební řád této agentury pokud jde o harmonizaci eh, i na v oblasti soudnictví na místní i federální úrovni. Zde došlo k velkému pokroku, byly mm, přijaty různé významné reformy v republice Srbské, které vstoupily v platnost na konci srpna. Toto hodnocení, které předkládám, je samozřejmě předběžné, protože zpráva mm, je zatím, jak už jsem se o tom zmínila, finalizována, ale mohla by říct, že obecně jsou ty výsledky mise, poznatky pozitivní, ty informace, které jsme obdrželi ze strany místních orgánů, nám umožňují říci, že došlo k velkému pokroku od května 2010 a že obě tyto dvě země se blíží plnění těchto požadavků. My je samozřejmě podporujeme v jejich úsilí, protože samozřejmě v den přijetí, nebo teda kdyby měla vstoupit platnost tato dohoda, tak by měly tyto země splnit veškeré podmínky. Komise poskytne tuto zprávu jak radě, tak parlamentu a to eh, v polovině eh, září a poté rada i parlament. Eh, samozřejmě bude na vás, zda schválíte či neschválíte tento návrh. Děkuji za pozornost. Thank you. We may hear now from the rapporteur. Nyní předáváme slovo zpravodajce paní Fajon. Chcete si vzít slovo? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat Evropské komisi, že hned po letní přestávce mezi nás přišla a že skutečně dodržela svůj slib, že nám poskytne informace o hodnotících misích v Bosně a v Hercegovině a v Albánii. Jsem ráda, že je zde celá řada kolegů a dalších lidí eh, dnes v sálu ve srovnání se začátkem července. A já vám mohu říci, že mnoho lidí dnes z Bosny a Hercegoviny a z Albánie sleduje eh, naši dnešní diskusy. Já bych chtěla říci, že jsem velice ráda, eh, když slyším, že obě země učinily mnoho kroků kupředu. Jsem si jistá, že vlády v obou zemích v posledních eh, měsících a týdnech eh, skutečně investovali hodně úsilí do toho, aby finalizovali proces eh, vízové liberalizace. Já to vnímám tak, že obě zprávy jsou v podstatě pozitivní a řekla jste, že budou dokončeny během dvou týdnů. Jestli to dobře chápu, budou tedy pozitivní a Jestli tomu tak je, já nevidím žádný důvod pro další zdržování. Vždy se jednalo spíše o technický proces a já si myslím, že by to měl také zůstat eh, technický proces. Je třeba, abychom se všemi zeměmi, zeměmi západního Balkánu nakládali stejně. Eh, Srbsko, Černá hora a Makedonie a, eh, a, získali bezvízový styk minulý rok a nyní už uplynul téměř ehm, tady rok od té doby a další dvě země čekají na to, aby jejich občané mohli svobodně začít cestovat do EU. Chtěla bych připomenout kolegové dvě věci. Za prvé, v červnu, když Evropská komise vydala legislativní návrh, aby tři země, aby pro tři země byla zrušena víza, měli jsme už jasné datum. Řeklo se, že to bude, v červnu se řeklo, že to bude první leden 2010, ale bylo to ještě dříve, bylo to před katolickými Vánocemi v našich zemích. Dnes stále ještě nemáme ale datum pro Bosnu a Hercegovinu Hercegovinu a Albánii. A je to e, navzdory tomu, že komise vydala legislativní návrh už před několika měsíci. Takže já si myslím, že zde nemáme skutečně stejný přístup ke všem zemím. Měli bychom začít hovořit o konkrétním datu a měli bychom dodržet náš slib vůči občanům. Další věc, kterou bych chtěla říci, je, že e, minulý listopad v Evropském parlamentu jsme silně podpořili společné prohlášení s radou, které jsme také podepsali. Řekli jsme, že uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom řešili otázku Bosny a Hercegoviny a Albánie a že to budeme řešit jako naléhavou otázku. A nyní jsme se dostali do fáze, kdy technická kritéria jsou splněna a z tohoto důvodu už nejsou žádné důvody pro další zdržování. Další věc, kterou bych chtěla říci, je, že občané v obou zemích v současné době si jsou plně vědomi toho, co znamená bezvízový režim, protože obě vlády zahájili informační kampaně a informují své občany o tom, že to neznamená volně cestovat do Evropy e, za prací nebo za azylem nebo s cílem získat občanství, protože eh, možná na začátku tohoto roku zde existovalo určité nedorozumění v této oblasti, ale bylo to rychle vyjasněno. Takže zahájili informační kampaně a v dnešní době jsou si lidé vědomi toho, že hovoříme o svobodném eh, cestování do EU eh, na maximálně 90 dní, takže jsou zde určité limity a to musíme mít na paměti. Na závěr bych chtěla požádat, abychom postupovali tak, jak je naplánováno s, hlasováním. Měli bychom při nejmenším uvnitř Evropského parlamentu se snažit dodržet tento napjatý časový harmonogram. Je napjatý, ale eh, my jsme slíbili občanům, že eh, pokud oni splní kritéria, pokud tyto země splní kritéria, potom my eh, se budeme snažit dostat tento proces ke konci co nejrychleji. Je to naše odpovědnost a občané nám věří, že je nenecháme na holičkách. Je zde další důležitá otázka, se kterou eh, se kterou se bude muset zabývat eh, v blízké budoucnosti, a to je Kosovo. Musíme nalézt řešení, jak zahnout Kosovo do tohoto procesu vízové liberalizace. Je třeba, aby nezůstala tato černá díra eh, na mapě západního Balkánu. Děkuji. Děkuji, pan Bosutil. Máte slovo. Žádal jste o slovo? Ano, děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny EPP bych eh, rovněž chtěl poblahopřát eh, nebo popřát eh, lidem z Albánie a z Bosny a z Hercegoviny. A říci jim, že je to pro nás velká čest a velké privilegium pro nás jako poslance Evropského parlamentu, že můžeme svým způsobem přispět a k pomoci těmto zemím a že můžeme těmto zemím pomoci integrovat se nebo učinit další krok eh, k integraci do Evropy, protože stejně tak, jako je to jejich eh, přání, je to i naše přání. Já podporuji to, co řekla Tania, gratuluji jí také k její práci, kterou odvedla eh, na této zprávě. Postoj EPP vždycky byl takový, že ve chvíli, kdy budou splněna technická kritéria, poté musíme silně politicky podpořit um, režim vízové liberalizace pro tyto dvě země. Stejným způsobem, jako jsme to udělali s ostatními zeměmi západního Balkánu minulý rok. Těšíme se na potvrzení splnění technických požadavků. Doufáme, že toto potvrzení bude pozitivním potvrzením a jsme a zavazujeme se podpořit vízovou liberalizace ve chvíli, kdy to jen bude možné. EPP souhlasí s tím, že bychom měli tento krok učinit co nejdříve. A paní Sargentini, děkuji pane předsedo. Děkuji taky, také paní Fajon, která úce sleduje tento proces a která je skutečně odhodlaná. Já se domnívám, že jak jste správně řekla, je tomu téměř rok, kdy občané Srbska se mohou volně pohybovat po Evropské unii. Tehdy jsme hovořili o tom, že takovýto krok bude znamenat také urychlený proces vízové liberalizace pro Bosnu a Hercegovinu a Albánii ve chvíli, kdy splní kritéria. Nyní to vypadá tak, že bude potvrzeno, že splnili kritéria. A to znamená, že je na čase, abychom jim poskytli tento volný pohyb. Slíbili jsme jim před eh, letní přestávkou, že pokud eh, splní kritéria, poté po letní přestávce se touto otázkou my budeme zabývat. A nyní jsme po letní přestávce a já souhlasím s paní Fajon, že bychom se měli snažit o to, aby toto rozhodnutí padlo co nejrychleji. Děkuji, paní Ernst. Zcela stručně. Myslím si, že bychom měli požadovat tu liberalizaci pro obě země, pouze z technických důvodů, ale také i jak na, z úvodu našich zásad a principů, protože já si myslím, že pro tyto obě země je strašlivě důležité, aby došlo k této liberalizaci víz, aby se mohly sami otevřít. A musím říct, že pro mě je to mnohem důležitější důvod, než veškeré technické argumenty, které jsou samozřejmě také důležité. Ale pro mě to není dostatečné. A Samozřejmě velmi podporuji paní Fajon, která se tím zabývala velmi intenzivně a druhá věc, která mi opravdu leží na srdci. Když se podíváme na západní Balkán, tak tam máme ještě jedno černou oblast a to je Kosovo. Nesmíme tedy odsouvat rozhovory s Kosovem stranou. Víme, že nyní máme rozsudek Mezinárodního eh, soudního tribunálu, tribunálu, který se týká statutu Kosova, na tom se musíme nějak dohodnout, ale není možné tedy postavit okolo Kosova zeď. Je třeba se k tomu stavět pragmaticky a doufám, že se nám brzy vypo podaří tento problém dořešit. Děkuji. Nyní předávám zpět slovo zástupce, zástupci komise. Ještě další se hlásí, ale a já bych chtěl požádat, abyste byli struční, abychom mohli projít všechny body na pořadu jednání. A pan van der Stup Děkuji. Nizenská strana svobody není příliš ráda, že by bosňané Albánci měli dostat eh, takto liberální podmínky. Nám se to příliš nezdá. Eh, co se týče těch občních opatření, zde je pozitivní trend, tak si musíme říci, že když se podíváme na ten uh, seznam mm, Mezinárodní organizace Transparency International, tak zde ty obě země jsou na 95. a 99. místě. Pokud tedy toto znamená pozitivní trend, tak se opravdu velice divím. Protože myslím si, že je to všechno pouze jenom trik. Pan Pront. Děkuji, pane předsedo. A mě potěšilo, když jsem slyšel, že vlády Bosny a Hercegoviny a Albánie a úspěšným způsobem bojují proti organizovanému zločinu. To samozřejmě a bude znamenat, že kriminálníci v těchto zemích nebudou mít možnost a pokračovat ve své práci, to by pro nás bylo dobré. Ale ve chvíli, kdy už nebudou potřebovat víza, poté už nebudou mít důvod k frustraci budou schopni eh, bez problému cestovat do Evropské unie na 90 dní, možná i eh, déle a budou moci pokračovat ve své práci v EU. To povede k rozvoji organizovaného zločinu a to pro nás možná až tak dobré nebude. A děkuji a pan eh, Kočeta, prosím vás, buďte co nejstručnější. Poté předáváme slovo panu generálnímu řediteli. Děkuji. Myslím si, A chci rovnou říct, že jsem pro. Proto, aby byla ta vízová povinnost zrušena. Ale chci k tomu dodat následující. E, z mého pohledu nestačí, když se soustředíme na boj proti organizovanému zločinu. Podle mého mínění bychom měli, pokud budeme pro, zohlednit také to, jak to bude vypadat s lidmi, o kterých se v těchto zemích ví, že jsou členy organizovaného zločinu a to platí pro všechny země, ne pouze pro Albány. A já si myslím, že takovéto osoby by neměly užívat svobody pohybu v Evropě ta směrnice by nám měla poskytnout možnost říci, že nechceme kriminalizovat země, ale chceme kriminalizovat organizovaný zločin v Evropě. Jak jsem řekl, komise nemusí odpovídat, ale pokud eh, paní Bush, Bus chce odpovídat, a poté můžeme komisi ještě předat slovo. Ale prosím vás, buďte stručná. Děkuji, pane předsedo. Jenom A s ohledem na to, co zde zaznělo, chtěla bych zdůraznit, že ve chvíli, kdy nějaká země získá liberalizaci vízového režimu, komise nadále monitoruje celý proces. Není to věc, která je eh, liberalizací vyřešena, je to něco, co se nadále sleduje, aby to bylo trvale udržitelné a jakékoliv reformy, které eh, země západního Balkánu zavedou, eh, musí být také dodržovány. Takže celý proces nekončí přijetím návrhu. A po přijetí návrhu eh, následuje další monitorování. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Takže to je všechno. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání, který se dostal na pořad jednání po rozhodnutí koordinátorů. Schůze koordinátorů se konala na začátku dnešního odpoledne. Rozhodli jsme se, že na pořad jednání bude přidán bod týkající se romské menšiny v Evropě. A vyslechneme si prezentaci komise ve výboru Libe a bude to postoj komise týkající se posledního vývoje během měsíce srpna, pokud jde o situaci romské menšiny. Vyslechneme si paní François Lebaj, generální ředitelku generálního ředitelství Justice pro spravedlnost, která nám představí postoj komise. Paní Lebaj, vítám vás. Srdečně vás mezi námi vítáme. Vítáme vás jakožto novou generální ředitelku generálního ředitelství pro spravedlnost, která se vyjádří za komisi. A jistě doufáme, že budeme spolupracovat v té nejlepší atmosféře i do budoucna. Dávám vám slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala za toto milé přijetí a já opravdu se těším na spolupráci s vaším výborem a to opravdu mm, v tom duchu spolupráce, který vždycky vládal mezi námi, mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Vy jste mě požádali, abych mezi vás přišla, aby hovořila o tom posledním vývoji, který se dotýká situace Romů v Evropě a zároveň, abych um, vás v podstatě, mi to dává příležitost informovat vás o posledním vývoji, o tom, co zvažuje Evropská komise v tomto ohledu v posledním období. Vážený pane předsedo, Evropská komise měla příležitost vystoupit eh, prostřednictvím paní Redingové, která je místo předsedkyní komise a která je zodpovědná za toto téma na to 25.8., kde řekla samozřejmě velice jasně, že je na straně členských států, aby dohlíželi nad veřejným pořádkem i bezpečností svých občanů na svém národním území že musí členské státy samozřejmě respektovat evropské právo, evropskou legislativu, ale i základní práva, tak jak jsou zakotveny v chartě základních práv. Tato charta, jak všichni víte, má charakter závazný, a to od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Evropská komise analyzovala celou situaci samozřejmě z právního hlediska, ale zároveň i z hlediska integrace Romů v Evropě. To je jeden z velice důležitých prvků celé situace. Pokud jde o právní analýzu, samozřejmě je zde několik aspektů, které musí být přeskoumány. Jednak je to hm, to, zda francouzská opatření jsou v souladu se směrnici z roku roku 2008, to znamená 38 směrnice, to je směrnice o volném pohybu a samozřejmě, že na základě této směrnice je zakotvena zásada volného pohybu, ovšem tento volný pohyb Samozřejmě, že je ještě podmíněn mnoha dalšími prvky a podmínkami. A tyto podmínky se liší podle toho, ta, jak se teda vyskytne, řekněme, um, občan jedné země na území jiného členského státu do tří měsíců nebo nad rámec tří měsíců. Samozřejmě všechny tyto podmínky další jsou propojeny s dalšími procedurálními podmínkami, které se musí respektovat, tak aby tato opatření byla poté v souladu s danou směrnicí, o které jsem se zmínila. Dalším zásadním prvkem je zároveň i respektování charty základních práv, především princip nediskriminace, který je e, začleněn do článku 21 této charty. Je velice důležité ověřit e, i to, zda teda e, byl respektován tento článek. A právě z tohoto důvodu místo předsedkyně Redingová, jakož i paní Malstromová zorganizovali zkusku s, ministry, s ministerem pro eh, imigraci a evropské záležitosti Francie a požádali o objasnění celé záležitosti, to znamená charakter všech opatření, která byla přijata na francouzské straně a rovněž se ptali na to, zda byly respektovány veškeré ty body, o kterých jsem se zmínila. Toto objasnění bylo velice kvalitní, velice užitečné, šlo tím správným směrem Ovšem potřebujeme získat ještě upřesňující detaily a informace a právě z tohoto důvodu proběhne i technická schůzka tohoto charakteru a to zítra. Rovněž za přítomnosti francouzských orgánů. Na základě všech těchto prvků a informací bude moci Evropská komise přijít s nějakým stanoviskem i ohledně právních aspektů, právních aspektů, eh, které nyní zkoumáme. Paralelně se všemi těmito právními aspekty, je rovněž důležité se věnovat a zabývat situaci Romů v celé Evropské unii. Ráda bych vám připomněla to, že vaše, váš výbor se vždycky mm, zajímal o tuto otázku a v podstatě jste přijali v Dubnu první Eh, sdělení, které se věn, naše komise, promiňte, přijala právě takové sdělení, které o Romech, které proběhlo před eh, summitem v Kordobě. Bylo to sdělení, které do velké míry přijal i Evropský parlament, teda bylo to v souladu s tím, co přijal Evropský parlament eh, těsně před tímto sdělením. Toto sdělení bylo rovněž doplněno ambiciozními cíly, tak, eh, aby došlo k, nebo teda sílem integrace Romů v Evropské unii. To je nesmírně důležitý prvek, protože romská, romské společenství v podstatě je největším etnikem v Evropské unii představuje 10 až 12 milionů um, Romů v jednotlivých členských státech společně a zároveň je to společenství, které je, řekněme, nejvíce diskriminováno. Čili Evropská komise nejenom Toto jsou důvody, které vedly k přijetí daného sdělení, o, kterých, o kterém jsem se zmínila, a zároveň je to důvod, proč strukturální fondy, sociální fond především Evropské unie přispívá o velikými částkami k pro, mm, právě k tomuto bodu to znamená integrace Romů v Evropské unii a předpokládáme, že v období finančního výhledu 2007 až 2013 Přibližně asi 10 miliard eur z tohoto sociálního fondu je vyčleněno právě na integraci Romů v Evropské unii. Především v těch členských státech, které mají významnou romskou komunitu. Zároveň je velice důležité, aby tyto finanční prostředky, které jsou vyčleněny pro tento úkol, byly skutečně využívány ve, ke prospěchu této, tohoto romského etnika, tohoto společenství a právě proto Evropská komise ve svém sdělení rovněž předpokládala schůzky na vrcholné úrovni se všemi členskými státy, které o to mají zájem. Eh, jeden, jedna taková schůzka proběhla z, eh, za účasti Maďarska a zároveň Další schůzka na vysoké úrovni proběhne v říjnu, a to e, s Rumunskem. Cílem těchto schůzek je samozřejmě především podpořit, podpořit a pomoci těmto členským státům, tak aby zajistili přípravu mm, kvalitních projektů pro romské, romské mm, romské, společ, no, romskou, romské společenství a samozřejmě zajistit to, aby tato problematika, romská otázka, která se dotýká například zdravotnictví, vzdělávání, přístupu na pracovní trh a tak dále, jsou zde, je zde mnoho důležitých aspektů domén a právě proto potřebujeme koordinovaný přístup v tomto ohledu. Evropská komise zároveň realizovala pilotní projekt ehm, společně s Evropským parlamentem právě pro podporu eh, této integrace. Je to v podstatě jaký, jakýsi projekt metodologie, který by nám měl pomoci v integraci Romů do společnosti. Samozřejmě, že Evropská komise mm, měla možnost se sejít i se zástupci rumunských úřadů a hlavním cílem bylo vyměnit si informace, názory, vidět, získat informace o tom, co, mm, čeho chce dosáhnout, jak se postupovat i rumunská strana v oblasti integrace Romů a zajistit to, že budeme opravdu podporovat toto úsilí. Čili pokud jde o integraci Romů, Evropská komise si je plně vědomá obtížnosti, které představuje integrace Romů. E, Evropská komise je připravená a vyjádřila to jasně být jakýmsi honest broker, to znamená takovým tím mm, objektivním, řekněme, e, vyjednavačem, který by mohl pomoci členským státům e, vyvinout a posílit opatření, kterých cílem je integrace Romů. Evropská komise zároveň očekává i určité společné úsilí, úsilí na celoevropské úrovni, ale zároveň na národní úrovni i dokonce regionální úrovni, protože právě tam se nachází eh, romské společenství a tam musí probíhat rovněž podpora integrace Romů. Čili to je stávající situace. Samozřejmě, že pokračujeme v tomto úsilí, jednak analyzujeme právní otázky, které vyvstaly v tomto ohledu a Evropská komise bude mít možnost eh, i eh, na základě Eh, všech kontaktů, které budeme mít s francouzskými orgány, přijít se zprávou, kterou předloží paní Redingová. Samozřejmě, že probíhá i další úvahy o celé problematice, to znamená o způsobech podpory, integrace Romů, což je opravdu obrovská výzva pro celou Evropskou unii. Děkuji za slovo. Pane předsedo, děkujeme. Paní Lebaji za všechny informace. A pokud jde o rozprávu, prosím, připomínám, že máme určité omezení časová, protože eh, v 18.30 musíme skončit naši schůzi, to znamená, že máme asi tak půl hodiny a už máme 20 téměř přihlášených do diskuze. Mnoho, mnoho poslanců požádalo o slovo, proto vás prosím, abyste všichni se mnou dbali na čas. Samozřejmě, že eh, chci, abyste využili tohoto času, ovšem snažte se opravdu maximalizovat tento čas a eh, asi tak jenom mm, to zkrátit na jednu minutu, protože jinak opravdu se nám to nepovede. Nejprve pan Busutil, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednoduchou otázku na paní ředitelku, generální ředitelku kdy bude komise schopná vyjádřit se a k tomu, zda Francie respektuje a právo Evropské unie s ohledem na situaci ve Francii. A víte, že o tom budeme mít rozpravu na plenárce příští týden a bylo by velice dobré, pokud bychom měli toto prohlášení ze strany komise před, před touto rozpravou. Děkuji. Děkuji za konkrétní otázku, pan Moraes. Já se budu snažit eh, být stejně eh, přesný. Generální ředitelko, eh, ve vašem prohlášení jste hovořila o implementaci sdělení komise ze 7. dubna. A pro naši politickou skupinu je nesmírně důležitá integrace ehm, Romů a řešení situace Romů. Já si myslím, že je třeba nezapomínat na, na, na to, co je základem všech těchto problémů. A příští týden to budeme potřebovat při naší rozpravě, budeme potřebovat tyto informace. Já bych se chtěla zeptat, zda, jak daleko může komise jít. Víme, že je zde určité omezení pro volný pohyb osob v EU. Víme, že eh, zde máme směrnici, která stanovuje práva, ale řekne komise tu zásadní věc, eh, že zde dochází eh, k vyhánění jedné konkrétní eh, etnické skupiny a poukáže komise na to, že zde není možno, že Francie nehodnotí ehm, jednotlivé případy jednotlivě a bude paní Redinková se tímto případem tedy zabývat? Paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla říci, že jsem velice ráda, když vidím, že komise tuto situaci sleduje, protože já jsem někdy kritizovala komisi za to, že není dostatečně odhodlaná pokud jde o základní práva. A já jsem ráda, že slyším, že v této oblasti a, a pracuje a já doufám, že budete schopni zasáhnout, pokud to bude nutné. A podobně jako Simon Busutil bych eh, se chtěla zeptat, jestli budete schopni nám poskytnout informace před naší rozpravou. Také bych se chtěla zeptat, zda komise hodlá eh, využít eh, pozvání francouzské vlády na schůzku příští pondělí a je to v pondělí, jestli se nemýlím, protože každá vláda může zorganizovat jakoukoliv schůzku a může pozvat, koho chce. Ale já si myslím, že je trochu zvláštní, že se to koná mimo kontext Evropské unie. Ve chvíli, kdy se jedná o věc, a která tolik spadá do kompetencí EU. A já si myslím, že by to vyslalo špatný signál, pokud by se komise účastnila takovéto schůzky. Děkuji paní Flotre. Děkuji za slovo. Jednak jsem velice ráda, že zde komise je zastoupená a zároveň to, že opravdu je velice pozorná. Samozřejmě, že Ehm, vy jste mě, nejste jenom, vy jste rovněž i strážkyní smluv a samozřejmě, že svoboda pohybu to je jedna ze základních svobod v Evropě, právě o které hovoříme, ale zároveň zde musíme hovořit i o zákonnosti eh, našich občanů eh, vůči těmto svobodám, tak jak jsou garantovány v naší smlouvě. Proto si myslím, že bychom měli jít ještě nad eh, Mm, tu snahu akrobat, takovou akrobatickou ta, eh, téměř toho, jak se, jak se snaží Francie potvrdit to, že opravdu eh, jsou souladu se všemi podmínkami, dokonce i některé francouzské soudy tvrdí, že tomu tak není. V podstatě, docha, v podstatě eh, vidíme, že už došlo k různým, k různým případům, které se dotýkaly porušení veřejného pořádku. Vím, že komise se musela vyjádřit v tomto konkrétním případě. Já skutečně doufám, že v tomto velice smutném případě bychom měli konečně opravdu podporovat a udělat něco v oblasti integrace robů, mobilizovat veškerou Evropskou unii a Evropská komise by měla hrát tuto roli, dynamickou roli, obrovské uh, síly, obrovskou chuť skutečně prokázat, že je garantem práva bez ohledu na nacionalistické projevy, bez ohledu na to, ze které členské země tyto projevy přichází. Děkuji. Thank you very much. Paní Konc, děkuji. Jsem ráda, když slyším, že komise se nyní intenzivně zabývá touto otázkou. Ale měli jsme ten dojem během léta, a když jsme sledovali, co probíhalo ve Francii, že komise byla pomalá, váhala. Trvalo to dlouho, než učinila první prohlášení, hovořila o národních kompetencích a subsidiaritě. Důležitá otázka ale je, zda zde dochází k porušování základních práv nebo k dodržování základních práv. Já si myslím, že takovýto přístup komise není přijatelný. Parlament několikrát žádal komisi, aby přišla eh, s komplexní eh, strategií pro Romy, pro integraci Romů. A já si myslím, že nyní je to ještě důležitější než kdykoliv předtím. Já bych eh, ráda slyšela, jak něco takového vnímáte a kdy komise přijde s takovouto strategií. Děkuji. A paní Ernst. Děkuji, jsem také ráda, že o tom dnes hovoříme a budu stručná. I když se mě to emocionálně velice dotýká, co se ve Francii děje, ale ono se to neděje pouze ve Francii, ale i v dalších zemích. Romové jsou vyhošťováni, jsou deportováni. To jen tak stranou. Já mám právní otázku. Není to v podstatě v zásadně protiprávní, když dochází k tomu vyhošťování jaksi paušální způsobem, aniž by se prověřovaly jednotlivé případy? A druhá věc, není tímto postupem porušován eh, na zásada antidiskriminace? A další věc, byla jste změňována směrnice o svobodném pohybu. Mě by zajímalo, právě to, na co se ptala předřečnice, kdy přijde komise s tou strategií pro Romy. Já si myslím, že už to tady dávno mělo mít. Máme v Evropě 12 milionů Romů a já doufám, že se nám podaří pokročit vpřed v této oblasti. Děkuji a nyní paní Romero. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat komise, jak to vypadá, zase komise vyjádří k tomu porušení charty základních lidských práv. Pokud hovoříme o integraci, tak si myslím, že zde dochází k jistému paradoxu, protože zde přeci jde o vyhoštění, o doportování menšiny. A my říkáme, že jiní by se o to měli starat, jiní by měli integrovat. Jaké země by tuto menšinu měly integrovat? Já si myslím, že je to opravdu paradox, protože tento požadavek eh, pochází od států zakladatelů Evropské unie. To je přeci pokrytectví. Tímto je naše listina základních práv bezceným papírem. My přeci máme svobodu volného pohybu. Takže si myslím, že pokud nechceme být pokryci, tak musíme k těm osobám přistupovat jednotlivě. Uvědomme, uvědomme si, že nejenom Sarkozyho vláda přistupuje k těmto opatřením, jsou to i jiné vlády Evropské unie. A my nyní zažíváme vlnu rasismu, která se valí Evropou. A chci říct, že je důležité, aby se nyní komise vyjádřila. Proto se tedy chci zeptat, jaký postoj chce komise zaujmout. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Děkuji komisi za vysvětlení. Moje první otázka se týká toho, co vnímáte jako hlavní právní problém. A je to jenom ta otázka, že se jedná o kolektivní věc nebo eh, že se, a o to, že se eh, nehodnotí jednotlivé případy ehm, individuálně. Pokud vím, eh, soudy ve Francii už tuto věc řešily, takže s čím má komise problém? A druhá otázka 10 miliard eur má být utraceno v současné finanční perspektivě. Nyní jsme v půli tohoto finančního období. Jaké jsou první výsledky těch projektů, které byly zahájeny na začátku? Děkuji pan, děkuji pan Enciu. Mulțumesc, la fel ca și colegii mei, sunt de acord că acțiunea guvernului francez este de fapt... Děkuji za slovo. Já se domnívám, že postup francouzské vlády znamená skutečně deportaci Romů a proto musíme reagovat. Samozřejmě, že romské etnikum má určitá specifika, ta musíme pochopit a pouze poté jim můžeme pomoci, pomoci v integrování. Chyby, ke kterým došlo, jsou ty, že v podstatě Romy nejsou považováni za evropské občany zprávy, ale za imigranty podstatě by mělo dojít k jejich integraci v rámci eh, různých integračních programů, ale jako občanů a ne jak eh, občanů, evropských občanů a ne imigrantů. Proto si myslím, že bychom měli, se měli věnovat opravdu velice důkladné studii celé problematiky a to naléhavým způsobem. Samozřejmě, že už jsme udělali mnoho různých studií, to je pravda. Ovšem, ehm, asi pravděpodobně tyto výsledky byly buď nesprávné nebo nekompletní. Samozřejmě, že musíme integrovat Romy ovšem ne nuceným způsobem. Vynuceným způsobem je to etnikum, kterého specifika musíme v první řadě pochopit. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Klejs. Děkuji, pane předsedo. Někteří kolegové reagovali poněkud přehnaně. Padla zde slova jako deportace, rasismus. Jakožto Evropská unie si musí mít také vědomit, jaké je veřejné mínění, které panuje v Evropě. A na základě toho by se mělo jednat dál. Francie se prostě postavila určitým problémům a neexistuje žádné evropské pravidlo či zákon, který by býval byl porušen. Došlo k vyhošťování na základě individuálního přístupu k jednotlivým případům tak to bylo zjištěno. Tam byli lidé, kteří tam byli nelegálně, eh, rozbili si tam nelegální tábořiště a francouzská fráda jednala. A k tomu má také právo. To je něco, co se odehrává na základě principu subsidiarity a musíme to respektovat. Děkuji, paní Gomez. Paní Gomez. Děkuji, pane předsedo. Skutečně čelíme problému, který je evropským problémem. Zahrnuje evropské občany, Romy, e, týká se evropských vlád, evropského práva a evropských základních hodnot. Vláda prezidenta Sarkozyho zašla příliš daleko. Skandálně daleko, a v tom, že potvrzuje xenofobii a rasismus. Jedná se zde o kolektivní e, vyhánění a kolektivizaci. A už to přesahuje dokonce otázku Romů. Ministr Ortofe hovořil o statistikách kriminálníků nebo o statistikách eh, týkajících se kriminality Romů. To jde příliš daleko. Není to ale problém jenom jedné země. Je zde eh, důležitá otázka integrace. Máme zde dobrý příklad integrace, Španělsko, ale integrace nemůže být provedena, pokud úřady některých zemí nebo úřady eh, společenství jsou proti tomu. Já bych se chtěla zeptat, komise, co může říci k reakci prezidenta Bazesku eh, v, Rumun, v Rumunsku, který, jak jsme slyšeli, měl skutečně znepokojující komentáře týkající se Romu a týkající se integrace eh, této menšiny. Komise eh, by měla být strážkyní smluv a měla by být spravedlivá. A mě by zajímalo, jestli je komise ochotná odsoudit vládu Sarkozyho, která jednala takovýmto způsobem, nepřijatelným způsobem. A podle pana Vojáš Madoru a, a podle Evropského soudního dvora je, dvora je to proti evropskému právu a proti duchu Lisabonské smlouvy. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji paní generální ředitelce několik čísel, realita francouzska, tak abyste měli možnost relativizovat celou tuto záležitost. Ve Francii v současné době máme asi 3, 36, asi 36 tisíc Romů, několik tisíc zase ve Španělsku, v Itálii asi 150 tisíc a tak dále. A proto si myslím, že to, co dělá Sarkozy, to je opravdu nepřípustné. V podstatě mm, dochází k jakési politice čísel, pokud je o vyhoštění. Tam e, to znamená, že se snaží opravdu bojovat proti, proti nelegální imigraci tím, e, že 25 až 29 tisíc lidí chce vyhostit. Je tam asi 6 tisíc až 9 tisíc e, Romů, to znamená jedna čtvrtina, to jsou občané Evropské unie, protože Romové jsou našimi občany. Ovšem ty se vrací každý, tře, každé tři měsíce, to znamená, že v podstatě se dostávají opět do těchto čísel, do této statistiky, v podstatě vlastně um, se tím nic neřeší. Ty tábory, jsou podrobovány různým policejním zákrokům, velice rychlým zákrokům. V podstatě oni tam přichází už připraveni opravdu um, stejným způsobem um, mají, um, mají jasný příkaz, velice jasný, stejným způsobem je to všechno prezentováno. Nemůže se nám teda přistupovat jednotlivě k těmto záležitostem, jde o kolektivní vyho- vyhošťování a to bychom měli jasně říci. Na rozdíl od paní, pana Busutela. Eh, já bych požadovala o to, abyste využili veškerý čas, abyste, zra, abyste mm, posoudili celou situaci ve Francii, abyste využili i poznatky různých sociálních agentur, které pracují s Romy. Eh, pokud víme, tak mm, máme k dispozici i v Evropském parlamentu zprávu v tomto ohledu a doufám, že Evropská komise obdrží výsledky této zprávy. Děkujeme. Další kolegyně. Děkuji. Je to jednoznačně evropský problém. Jde o porušování lidských práv evropských občanů. To je opravdu velmi závažný problém. Jsou to evropští občané, kteří jsou obětmi diskriminace, protože e, přísluší k určité menšině. A toto je velice důležitý aspekt a je třeba přesně analyzovat to, co se ve Francii děje pod vládou prezidenta Sarkozyho. A před e, nějakou dobou existovalo podobné, existovaly podobné metody v Itálii, Romové byli kriminalizováni, došlo se k útokům na romskou osadu, došlo tam eh, k velkým přečinům eh, z důvodu rasové nenávisti. Aménia se tomu velmi věnovala a obšírně informovala o těchto událostech. Potom došlo k vyšetřování ale postupovalo to tak jaksi váhavě a pomalu. Já si myslím, že nyní jde to, abychom reagovali rychle. Je třeba něco už činit. Je jasné, že to je problém, který souvisí s integrací. Tito lidé nejsou správně integrováni a tak si musíme položit otázku, co se děje s těmi finančními prostředky, které jdou na integraci. Italský prezident Maroni řekl, že to udělá a půjde ještě dál a myslím si, že by to nás to všechny v Evropské unii mělo znepokojovat. Paní Keller, já bych se chtěla zeptat, pokud zjistíte, že tyto deportace jsou proti evropskému právu, a já myslím, že to zjistíte, potom jaká bude přesně vaše reakce na to, co dělá francouzská vláda, případně ostatní vlády, které porušují evropské právo. Děkuji. Paní Guillaume. Euh, Děkuji za slovo k těm několika informacím. Ještě bych chtěla říci, že Romové to je takový obětní beránek z praktických důvodů. Samozřejmě, že stávající vláda se snaží maskovat dnes nedostatečnou sociální ekonomickou politiku. Dvě otázky. Mohli byste nám říci, jak budete sledovat ten text, o kterém jsme hlasovali v březnu letošního roku v Evropském parlamentu ohledně integrace Romů? Měla by, mělo být o novou etapu, takovou um, opravdu koordinovanější, tak abychom a příjemnější vůči tomuto etniku. A dále, co chce udělat Evropská komise proto, aby jednotlivé členské státy, který se to dotýká, a nejde pouze o Bulharsko, Rumunsko a Francii, o který hovoříme v posledních týdnech, tak aby všechny tyto členské státy plnily svou povinnost mm, vůči evropské legislativě a samozřejmě i vůči svému vlastnímu, vlastním národním eh, legislativám. Děkujeme. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím mění mé souseda, totiž, že se tady oháníme směšně velkými slovy, že Některé, já si myslím, že některé členské státy pouze provádějí právo. Já přesně neznám situaci ve Francii, nemohu se k tomu přesně vyjádřit, ale vím, že například v Nizozemsku tři čtvrtiny Romů mají záznam v trestním rejstříku a ministr pro integraci van der Laan sám řekl, že Romové zůstávají jaksi mimo společnost. nám nepřísluší se vyjadřovat k případům, k tomu, co se děje ve Francii. Francie je suverénním státem, jedná se o francouzské zákazy. Možnost vyhostit občany či nějak osoby je v kompetenci každého členského státu a myslím si, že by se k tomu mělo postupovat ještě přísněji. Děkuji. To bylo 20 poslanců během 25 minut, stihli jsme to včas. A všichni a poslanci výboru Lebe jsou vděční tlumočníkům, pokud budou ochotni tlumočit ještě dalších pět minut, abychom si mohli vyslechnout odpověď paní Françoise Lebay, generální ředitelky za slovo, pane předsedo. Hm, pět minut na pětadvacet otázek to skutečně není hodně. Ovšem dovolte, abych to trošku shrnula do různých skupin otázek. Samozřejmě, že to poukázalo na problematiku, na hloubku problému. Není to jednoduchý problém, je to záležitost, kterou bychom měli nahlížet z různých úhlů. První otázka, samozřejmě, to jsou ty právní otázky. To, co vám mohu říci, ano, komise je strážkyní smluv, komise je zodpovědná za realizaci, správnou realizaci, implementaci evropského práva členskými státy. A samozřejmě, že ta schůzka, která proběhla s um, francouzskými úřady, cílem této schůzky bylo prostě ujistit se o určitých faktech, získat upřesňující informace, jednak pokud jde o svobodu pohybu, ale samozřejmě i pokud jde o základní práva, otázku diskriminace, čili jak si podívat se na to, jaká je realita. To udělala komise a zítra budeme pokračovat ehm, technickým, ehm, technickou debatou s francouzskými úřady. Další otázka. Kdy komise přijde s určitým sdělením v tomto ohledu. Samozřejmě, že až na základě všech informací, které budeme mít k dispozici. Doufám, že zítra získáme další doplňující informace. Příští týden by to měla být zpráva paní místo předsedkyně Redingové. Přesně na základě všech těchto objasnění, doplňkových informací, které bychom rádi ještě zanesli do této zprávy a budeme se snažit, aby se paní komisařka mohla vyjádřit co možná nejdříve. Předpokládám, že ta rozprava příští týden bude příležitostí právě k tomuto prohlášení. Další skupina otázek se týkala těch 10 miliard eur pro integraci Romů, jak bylo jak jsme vynaložili tyto prostředky. Samozřejmě, že Evropská komise spolupracuje s členskými státy v tomto ohledu. Všechny strukturální fondy, tam je hm, společné řízení těchto fondů, čili členské státy musí realizovat tyto projekty a mm, komise například v rámci těch schůzek s rumunskou stranou ověřuje účinnost všech těchto programů a komise poskytuje pomoc samozřejmě členským státům, které potřebují definovat různé projekty nebo identifikovat užitečné projekty. Evropská komise i nadále chce pokračovat v tomto úsilí a pomáhat členským státům v tomto ohledu. Další otázka se týkala té, toho specifika nebo specifik romské otázky. Samozřejmě, že i to bereme v potaz i tomu věnujeme pozornost. Všechny tyto prvky rovněž znamenají tu obtížnost nalezení dobrého, kvalitního řešení. To je ten problém i v tomto ohledu se musíme celou záležitostí ještě zabývat, analyzovat ji a snažíme se mm, v této analýze sledovat nejenom právní záležitosti, ale zároveň integrace, otázky integrace. Evropská komise očekává tuto zprávu paní Redingové příští týden a mm, jistě se zúčastníme i vaší rozpravy na plenárce. Jedno upřesnění ohledně účasti Evropské komise na schůzce, kterou organizuje, organizují francouzské úřady pro ministry nebo pro několik ministrů vnitra. Evropská komise byla přizvána na tuto schůzku paní Malstromová, která je kompetentní v této oblasti, zabývá se interní záležitostmi se zúčastnit této schůzky. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkujeme ještě jednou, říká pan předseda, i za všechny tyto informace a za mm, a rovněž vám přejeme mm, hodně úspěchů ve vaší nové funkci generální, taj, generální ředitelky. Děkujeme i tlumočníkům za těchto pět minut. Na